Jménem Evropského parlamentu bych eh, chtěla přivítat zástupce všech národních parlamentů a také poslance Evropského parlamentu na Evropském parlamentním týdnu za rok 2020. Ještě bych chtěla připomenout, že tu máme rekordní eh, počet zástupců národních parlamentů, přesně 1016, také zástupce dvou kandidátských zemí a jedné pozorovatelské země, kteří se zapsali na toto setkání. Tato meziparlamentní konference se soustředuje na téma rozšíření a prohloubení Evropské měnové unie a její zprávy. A za Evropský parlament mi dovolte na úvod několik slov. Euro je jeden z těch nejvíce viditelných symbolů evropské integrace a nás těší, že tři ze čtyř občanů si myslí, že jednotná měna je pro Unii dobrá. Toto to je nejvyšší míra podpory od samotného zavedení eura v roce 2002. My doufáme, že všichni evropští občané brzy budou moci cítit přínosy užívání eura a nás těší, že Chorvatsko a Bulharsko také již dokončují přípravu na vstup do evropského směného mechanismu. Vnímáme tu, že je zapotřebí diskutovat o zranitelnosti této naší společné měny, které která byla konkrétně hodně vystavena zátěži v průběhu ekonomické krize. A Evropský parlament jakožto spoluzákonodárce učinil rozsáhlé pokroky v práci na dokončení měnové a ekonomické unie, ale jsou tu určité strukturální nedostatky, které ostatně byly předmětem celé řady usnesení Evropského parlamentu a tyto problémy je třeba řešit. Výbor Ekon eh, eh, v parlamentu právě právě řeší v rámci zprávy z vlastní iniciativy téma eh, rozpracování kapitálové unie, dále také legislativní rámec, který by pokryl dopady na evropskou reálnou ekonomiku a posílil by také oblast transparentnosti, co se týče i politické zodpovědnosti, posílení role eh, eura a pak eh, v rámci digitálního hospodářství také problematiku kryptoměn. Dále se zabývám počítáme s eh, systémem EDIS, což je jeden ze základních pilířů naší měnové unie. V rozpočtovém výboru také spolupracujeme na podpůrném programu a sledujeme záměry rady, která hodla do tohoto programu také zapojit nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost. Komise předložila eh, návrh na evropské eh, zaměstnanecký, režim pro zaměstnanecký připojištění pojištění, který by měl pokrývat případy, kdy lidé přišli o práci z důvodu ekonomické krize. A to by měl být zase další díl, který by přispěl k tomu budování velké ekonomické měnové unie. Evropský parlament si přeje posílit právě tu ekonomickou eh, sílu naší unie a nyní bychom mohli tedy projednat, jak vykonávat tuto roli, jak napomáhat národním eh, vládám také v dohledu dohledu nad plněním těch stanovených programů. A ještě než předám slovo našich mm, pozvaným hostům, bych chtěla sdělit několik organizačních eh, informací, takže prosím, eh, každý z řečníků přednese úvodní projev, ale zřejmě se nedostane na všechny, aby se vyjadřili, takže vás tímto prosím, abyste hovořili dvě až tři minutky. Budete mít tu i řečnickou dobu odpočítávanou stranou. Ehm, v tabulka eh, na stole před vámi leží také kartičky, kterými se můžete přihlásit o slovo, takže prosím ty eh, řečnické karty vyplňte, pokud se chcete přihlásit, eh, přihlásit do diskuze a odevzdejte. To se týče jak poslanců z národních parlamentů, tak poslanců z Evropského parlamentu. Vždy budou hovořit poslanc, dva poslanci z národního parlamentu a poté dva z Evropského parlamentu. A tak to budeme pokračovat tedy v průběhu celé diskuze. No a nyní bych tedy chtěla předat slovo spolupředsedkyni Zdaně Perič, která je z rozpočtového výboru chorvatského parlamentu. Děkuji, Iren, a já budu hovořit chorvatsky. Dámy a pánové, vážené pane Mariči, vy jste ministrem financí, pak máme tu pana Mario Senten, který je prezidentem Euroskupiny, dal Valdis Dombrovskis, který je evropským komisařem, místo předsedou komise, pan Paolo Gentiloni, komisař pro ekonomiku a dále Fabio Panetta, který je člen výkonné rady Evropské centrální banky. Vážení poslanci z národních parlamentů, vážení poslanci Evropského parlamentu, dále tu vítám také zástupce z výboru regionu a z, ekono- z hospodářského sociálního výboru. 28 let po uznání um, nezávislosti Chorvatska se Chorvatsko stalo členským státem Evropské unie, muselo projít závažnými um, reformami, muselo znovu obnovit svoji ekonomiku a připojilo se k Evropské unii. Mezitím již uběhlo sedm let a mě těší, že nyní mohu předsedat tomuto setkání zorganizovaného na úrovni EU. Pro Chorvatsko je ehm, Evropská unie významným zejména mírovým projektem, který se zakládá na společných hodnotách a solidaritě. Chorvatské předsednictví nastalo v klíčovou dobu, kdy si Evropa musí znovu uvědomit, jakou cestou bude kráčet a naším cílem by měla být další demokratizace rozhodovacího procesu a také přiblížení evropských politik blíže k občanům, aby lépe reagovali na potřeby evropských občanů. To znamená vytvořit silnější Evropu ve světě plném výzev. My sdílíme společné hodnoty, přejeme si docílit stejných eh, cílů a být silnější, odolnější abychom eh, dokázali překonat velké výzvy. Já bych eh, ještě chtěla říci, že pro mě velkou ctí, že společně s paní předsedkyní eh, výboru Ekon Irene Tinaji tu mohu předsedat tomuto setkání na téma prohloubení a rozšiřování evropské ekonomické zprávy. Evropská eh, unie se rozhodně za poslední desítku let posílila v té oblasti ekonomické politiky a nadále tedy takto budeme pracovat, aby byla čím dál silnější a musíme ještě více eh, diskutovat o konkrétních doporučeních pro nejrůznější aspekty a těším se na nadcházející diskuzi. Ráda bych teď předala slovo Zdravkovi Maričovi, který je ministrem financí Chorvatska, aby nám řekl, jaké jsou priority ECOFIN. Thank you very much. Hvala lijepo, gospođo Perić, signora Tinalji. Děkuji, paní Perič. vážení zástupci Evropského parlamentu, vnitrostátních parlamentů, Evropské centrální banky, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením, že jsem byl přizván na tuto konferenci, kterou spolu organizujeme spolu s Evropským parlamentem v tomto roce. Parlamenty jsou velmi důležité při utváření politik Evropské unie a je tedy vhodná chvíle, abychom se podívali na náš rámec ehm, zprávy a řízení. Můžeme se tedy podívat na to, čeho už jsme dosáhli a co chceme udělat do budoucna. Většina našich ehm, pravidel ekonomické zprávy a řízení byly ustanoveny před deseti lety. Po ehm, vypuknutí krize nyní můžeme říci, že v téhle oblasti jsme dosáhli mnohého za posledních deset let. Evropa nyní má všechny své koordinace sofistikovanější. Členské státy eurozóny ustanovily mechanismus stability a mají tedy eh, eh, krizové, možnost krizové reakce. Evropská unie taky eh, otevřela bankovní unii, která nyní má mechanismy pro dohled a řešení problémů jednotně. Evropská centrální banka také hrála zásadní roli a zavedla nové nástroje monetární politiky, měnové politiky. A všechny eh, tyhle změny byly tedy k lepšímu a díky nim je Evropská unie i eurozóna silnější. Nicméně na základě nedávné analýzy se ukazuje, že nové, eh, nová pravidla neměla žádný dopad na procykličnost eh, fiskálních politik a také eh, jsme nevyužili dobrých ekonomických, eh, dobrého ekonomického vývoje natolik, jako jsme mohli, abychom si vytvořili eh, nějaké ekonomické polštářky. Dnes se potýkáme s novými výzvami. Potýkáme se s eh, trvale nízkým růstem, nízkou inflací, nízkými úrokovými mírami. Musíme nalézt způsoby, jak začít používat stále rychleji se vyvíjející technologie a inovace. Eh, potřebujeme řešit otázky klimatických změn a zejména taky demografické problémy, které jsou stále komplikovanější, zejména tedy v některých z novějších členských států. Eh, musíme také bojovat proti rizikům, eh, se kterými se potýkáme vzhledem k, ke geopolitickým napětím a je tedy potřeba, abychom zajistili, že Evropská měnová unie zůstane silná a bude schopna se tedy vypořádat i s tím měnícím se prostředím. Musíme nějakým způsobem reagovat na všechny ty nové potřeby a výzvy. Chceme podpořit makroekonomickou stabilitu a udržitelný inkluzivní růst, ale zároveň musíme brát ohled na environmentálně technologické faktory. Komise nedávno podnikla první krok tímto směrem vydala sdělení o přeskumu e, zprávy a řízení. Komise v tomto sdělení tedy poskytuje velmi dobrou analýzu účinnosti stávajících, stávajícího rámce hospodářské zprávy a řízení a také klade správné otázky. Já se velmi těším na výsledky veřejné konzultace v rámci tohoto přeskumu, která byla nastartována včera. Jako předsednická země na radě jsme se rozhodli zorganizovat výměnu názorů v právě u příležitosti toho přeskumu. Budeme mít tedy neformální zasedání e, evropských ministrů financí, které proběhne v Dubnu v Záhřebu. Zaměří se tam na makroekonomické nerovnováhy a řízení. Dnes jsme si taky vyslechli prezentaci komise k tomu přeskumu toho rámce zprávy řízení. Většina z nás asi zhodne na tom, že naše fiskální rámce by měly podpořit investice zejména do zelené digitální ekonomiky a transformaci vůči této ekonomice. Zároveň chceme, abychom zajistili dlouhodobou fiskální udržitelnost. Ale když zvýšíme kvalitu, nebo pokud se snažíme zvyšovat kvalitu veřejných financí, tak to by se taky mělo projevit i v naší zprávě a řízení. Měli bychom se snažit dosáhnout jednodušších pravidel, která vychází z, ze snadno vypozorovatelných eh, ekonomických proměných. Musíme tedy zlepšovat eh, pravidla tak, aby eh, na jejich základě vznikaly dobré vnitrostátní politiky komise, eh, teda eh, Chorvatsko eh, bere tenhle projekt velmi vážně, tedy projekt prohlubování měnové unie. Přesvědčení, že ta, tato měnová unie je v zájmu všech členských států EU. EU je měnou unie a většina členských států tedy se předpokládá, že zavedou euro v dřív nebo později. Eh, proto je vhodné očekávat, že všechny členské státy se budou účastnit diskuse o prohlubování EMU. Jsem přesvědčený o tom, že Mario, předseda euroskupiny, eh, také k tomuto řekne více. Já chci ještě říct si víc slov ohledně toho, co my jako předsednictví rady si myslíme, by měly být priority v této oblasti. Naším hlavním cílem je finalizovat pozici Rady pro rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu a e, členské státy, které, zajím, které se zajímají o rm 2, to znamená e, ty státy, kterým říkáme takzvaně BCC. Kromě toho e, se zaměřujeme na ten reformní podpůrný program, který odsouhlasila eurozóna v říjnu minulého roku. Potom máme tedy společné rozpočtové nástroje, které podporují konvergenci a konkurenceschopnosti a ty jsou důležité pro země, které spojily svoji svrchovanost ohledně tedy měnové politiky. Věřím, že Evropský parlament eh, bude přikládat velký význam této věci a doufáme, že otevřeme diskuse trialogu ohledně tohoto nástroje ještě tento semestr. Klíčový prvek eh, pro dosažení nezávislé a silné EMU je bankovní sektor, který eh, je vybavený lepším krizovým řízením a má menší rizika a také ta rizika dobře sdílí. Potom máme eh, takzvaný systém EDIS, kde pokrok zatím byl poměrně pomalý. A samozřejmě ta věc je komplikovaná, týká se celé řady politicky citlivých oblastí. Vyžadujete tedy eh, trpělivé diskuse, my eh, i nadále v nich budeme pokračovat. Za chorvatského předsednictví Rada i nadále bude pokračovat v technických diskusích eh, o budoucnosti Edisu. Musíme také pokročit v oblasti Unie kapitálových trhů. To je tedy zatím příliš fragmentováno na to, abychom poskytli veškerý eh, arsenál výhod pro investory, podniky a celkovou evropskou ekonomiku. Takže silná bankovní unie spolu s plně vypracovanými kapitálovými trhy, tedy unii kapitálových trhů, je cestou proto, aby euro dosáhlo silnější role na mezinárodní úrovni. Tohle všechno budou tedy témata pro ECOFIN v Zářebu. A my během našeho předsednictví tedy plánujeme, že se budeme zabývat um, těmito zbývajícími opatřeními, které je potřeba udělat v rámci akčního plánu pro budování Unie kapitálových trhů. Taky vypracujeme akční plán pro eh, příští institucionální cyklus, dámy a pánové. Jak vidíte, máme před sebou hodně práce. To stále důležitější vzhledem k mezinárodnímu prostředí, v němž se Evropa nachází. Mění se dlouhodobá pravidla a způsoby spolupráce. Musíme nalézt řešení, která ovlivní životy budoucích generací jako Unie. Se musíme ujistit o tom, že se navzájem vyslechneme, že si rozumíme, rozumíme si obavám těch ostatních a že tedy budeme hledat nejlepší řešení pro naše budoucnost a budoucnost občanů. A já věřím, že k tomu přispěje i dnešní debata. Děkuji. Děkuji, pane Marič. Děkuji a já. Nyní dám slovo panu Mario Sentenovi, eh, předsedovi eh, euroskupiny, který bude hovořit o prioritách eurozóny. Thank you. Good afternoon, honorable member. Dobrý den, děkuji, dámy a pánové, členové Evropského parlamentu a národních parlamentů, pane předsedo Rady Ekofinu. Eh, zástupci Centrální banky a komise, dámy a pánové. Je to pro mě velká čest, že jste mě pozvali na tuto konferenci v kontextu eh, parlamentního výboru 2020. Je to velké potěšení se zde zúčastnit, eh, poněvadž když jsem nastoupil do funkce, tak jsem se ročně zúčastnil 30 parlamentních schůzí a pro mě to velice důležité vést parlamentní debatu a důležitý je i dohled parlamentu. To posiluje demokracii. Přišel jsem, abych hovořil o řízení eh, na evropské úrovni, což je složitější než na národní úrovni, ale i E, stejně důležité. Podpora jednotné měny u Evropanů je asi 75% podle barometru, eurobarometru. To je nejvyšší číslo, které kdy existovalo. Já tady stojím jako hrdý Evropan, který si cení role eura a nemůžeme e, zklamat občany. My jsme vytvořili euro před 20 lety a i jsme vytvořili adekvátní instituce se nezbytným systémem řízení a zprávy. Ale po nedávné krizi se ukázala určitá vákua a od té doby jsme přijali odvážné kroky, abych, mm, do, do, abychom završili institucionální lámec a dnes slyšíme od od občanů, že musíme chránit měnu před potenciálními riziky. Již jsme udělali hodně a je, hodně nás ještě čeká po eh, eh, zavedení eura, tak eh, ekonomika teď zažívá zpomalení. Eh, Diskuze o řízení měnové eh, a eh, měnové unie, eh, to je více než, to je více než potřebné nyní. Znamená to tři prvky. Za prvé mít společná pravidla, které která budou řídit fiskální a finanční politiku členských států. To je páteř celého řízení. Evropský semestr je toho nejlepším příkladem. Jsem přesvědčen, že náš rámec, který se bude opírat o pravidla, bude eh, pomáhat eh, členským státům řešit akumulované nerovnováhy. Dále efektivita řízení bude záviset na institucích a eh, instituce, které jsme zavedli, tak ty eh, eh, dostali už řízení na určitou evropskou úroveň. Dále to také závisí všechno na neformálních diskuzích, na koordinaci mezi členskými státy a institucemi. A to právě proto vznikla euroskupina a eh, proto tedy má svá pravidla. A to, eh, jak vystupovala v krizi, to ukazuje na její význam. I také my se snažíme posilovat neformální procesy koordinace, třeba takzvaná soft coordination, to je fiskální eh, fiscal stance. Eh, my jsme vedli diskuze o ekonomických vyhlídkách nyní a jak by měl vypadat náš politický mix. Členské státy mm, by měly uspůsobit tedy eh, eh, fiscal stance jejich fiskálním možnostem, eh, schopnostem a měly by více, mm, měla by, zde být, měla by zde existovat větší podpora na agregované úrovni. To jde ruku v ruce s doporučeními pro jednotlivé konkrétní země a takzvaná specifická doporučení. Takže takto eh, vypadá koordinace na evropské úrovni. Funguje to? To je otázka. Krize nám pomáhala, pomohla vlastně synchronizovat eh, celý ten mm, business cycle a eh, i mm, fiskální pozice teď jsou daleko lepší než kdykoliv předtím, ale existuje zde prostor zlepšovat, více integrovat. Mm, pokrok v podstatě ale je možný, pokud se podaří všechny tři dimenze řízení mm, Unie, měnové Unie, tak, aby Unie byla odolnější. Nicméně dnešní svět se liší od toho, co jsme měli před deseti lety. Jsou zde velké výzvy jako změna klimatu, jako digitální transformace, což si vyžaduje e, urgentní a kolektivní jednání. Také jsou zde nové geopolitické tenze. Vznikají zde tendence jako izolovat se a například a i nejistoty ohledně budoucích obchodních vztahů. Před námi stojí kritická rozhodnutí a pokud chceme ochránit naši ekonomickou a finanční suverenitu, tak musíme přijmout rozhodnutí. Je třeba tedy udělat inventuru a zvážit, zdali náš naš systém řízení je pořád mm, aktuální. Proto vítáme i tu revizi fiskálních pravidel. Euroskupina eh, ráda se zapojí do mm, procesu připomínkového řízení. V posledních dvou letech jsme také i zrevidovali institucionální architekturu hospodářské měnové unie a euroskupina i udělala v tomto velký pokrok. To byla práce eh, komplikovaná a politicky citlivá. Znamenalo to velké diskuze a vyvážená řešení. Dovolte takový stručný přehled této práce a jaké jsou další kroky. Začnu s rozpočtovým nástrojem pro eurozónu. To je nejnovější část eh, prohlubování eura. Zde byly přijaty eh, materiály pro eh, Euro Summit v prosinci a tento nástroj se stal součástí euro rozpočtu. Od roku 2019 vlastně jsme diskutovali o principech tohoto nástroje. Stručně teď některé projdu. Dohodli jsme se, že tento nástroj by měl eh, kofinancovat národní reformy a veřejné eh, investice s cílem eh, propagovat konvergenci a konkurenceschopnost. Konvergence to není přirozený výsledek, to si vyžaduje bychom měli národní a evropské politiky, které budou podporovat reformy a investice. Znamená to mít dedikovaný rozpočet pro země eurozóny. Tyto investice a reformy budou se zaměřovat především na konkurenceschopnost. Více konkur- čím více budou konkurenceschopné členské státy eurozóny, tím více výhod z toho z té jednotné měny budou mít občané. Abychom se vyhnuli tomu, že veřejné investice poklesnou v dobách krize, tak proto je zde míra spolufinancování pro ty země, které budou v ekonomických potížích. Také jsme naplánovali i flexibilní alokaci určitých zdrojů na to, aby země mohly řešit své specifické problémy. V červnu 2019 Eurosami zdůraznil důležitost eh, autonomie rozhodování členských států eurozóny Eh, eh, orientace na reformy a investice, eh, tak mm, to, bu, to podpořila, podpoří i Eurosummit a Euroskupina, které budou diskutovat, jak tedy financovat tyto priority. Eh, toto aračma by mělo posílit koordinaci hospodářských politik a zvýšit to, že eh, státy se více stotožní s evropskou politikou, protože to někdy chybí, když chceme implementovat společná pravidla doporučení. Implementace rozpočtového nástroje bude předložen eh, k absolutoriu Evropskému parlamentu. Já počítám s vaší podporou a zároveň národní parlamenty také mohou sehrát roli a při připravovat návrhy eh, BIKu. Takže nyní ty finanční aspekty. Představitelé se rozhodli, že tento nástroj bude součástí rozpočtu, že eh, o rozsahu tohoto rozpočtu rozhodnou představitelé zemí. Já nemohu prejudikovat výsledek, ale eh, Eh, v povratních fázích to bude menší nástroj. Proč? To je otázka politické diskuze. Já doufám, že naši politici budou schopni postupně zvyšovat tento nástroj. Euroskupina hovořila o možných finančních zdrojích pro financování eh, tento, tohoto nástroje a to se zajistí v IGA, tedy v té separátní vládní dohodě. Euroskupina se dohodla na zprávě, kde se ho kde e, se má umožnit politikům, aby se mohli fundovaně rozhodnout e, o tomto, tak aby 18 členských států eurozónu, z eurozóny by měli mít možnost takového top-upu prostředků navíc nad rozpočet. My máme určitou flexibilitu flexibilitu. Evropský rozpočet se reviduje každý sedmý rok, když to byk tak je to každý rok. Každý rok si stanovujeme naše priority a řešíme otázku, zda máme dostatečné zdroje, abychom mohli řešit problémy. Pokud odpověď je ne, tak se musí ten nástroj navýšit. A právě proto doporučení eurozóny budou a jsou a budou ještě více důležitá. Důležitá ale není velikost, ale efektivita. Proto eh, tento financování toho nástroje, to není tak, to není to nejdůležitější. Politika eh, se často týká rovnováhy mezi ambicí a pragmatismem. Já vím, já jsem si jistý, že to vyznáte velice dobře. Doufám, že eh, při vyjednávání mezi radou a parlamentem, že dojde k brzké dohodě, tak aby tento nástroj mohl být funkční v roce 2021. Teď ještě pár slov některým dalším úkolům EMU, na kterých Euroskupina pracuje a pracovala tedy v minulém roce prosinci Euroskupina se dohodla principiálně na tom, že bude revizovat eh, eh, tu smlouvu SM a my jsme finalizovali teď poslední diskuze, politické diskuze o reformě. My jsme podepsali dohodu, jak novelizovat, novelizovat tuto dohodu SM a teď je to, bude to předloženo k ratifikaci národním parlamentům. To je proces do roku 2021 až. A zde jde o to, aby ty všechny nástroje byly dostupnější a aby i tento mechanismus měl větší roli v prevenci krize v eurozóně například. Další důležitý výsledek je, že mm, jsem by měli eh, eh, poskyt, poskytnout podporu tomu fondu pro řešení bankovních krizí. To je důležité pro bankovní unii. Teď diskutujeme o podmínkách a e, snažíme se i toto zavést již v roce 2021, tři roky před plánem. Další e, bod programu je takzvaná třetí, mm, tře, takzvaný třetí pilíř bankovní unie, to je ten pojišťovnický režim. Zde my jsme se dohodli, že Mm, přijmeme komplexní postoj, mm, to zahrnuje tedy bankovní sektor, menší rizika, lepší krizový management a e, záruky stability. Mm, o tom teď diskutují e, ministři financí. Já jsem přesvědčen, že určitě e, nastartují celý ten proces a doufám, že do června se nám podaří se dohodnout na eh, tomto komplexním plánu, abychom tento úkol splnili. Náš společný cíl by mělo být mít kompletnější bankovní unii do konce funkč- tohoto funkčního období. No to bude znamenat i mít hlubší, likvidnější eh, trhy, kapitálové trhy. To bude zcela zásadní pro zajištění naší evropské finanční suverenity. Tím se dostávám k závěru poznámek. V reakci na krizi došlo k velkému eh, zlepšení, především zřízením EMU a to znamená, že eurozóna je odolnější, euro hm, pomohlo překonat potíže krize a fungovalo jako štít. A dnes to všichni tak vidí. Občané to tak vidí, firmy i investoři mimo eurozónu to tak vidí. V mezidobí vznikly nové výzvy, které znamenají, že je třeba a je aktuálně revidovat systém řízení je to probíhající činnost, která se snaží prohlubovat EMU a ukazuje, že je zde politická vůle jít s tím to dopředu, i když jenom postupně, krok za kroku. I euroskupina je takovým motorem pozitivních změn a mohu vás ujistit, že budeme i do budoucna hrát stejnou roli. Děkuji za pozornost a budu se těšit na vaše názory. Thank you, Mr. Děkuji, pane Centeno. Hovořil jste trošku déle, ale nyní si vyslechneme pana Valdise Dombrovskise, který je místo předsedou Evropské komise a který pohovoří o prioritách Evropské komise. Paní předsedkyně, Dámy a pánové národních parlamentů a Evropského parlamentu, pro mne je velkou ctí být zde přítomen a moci hovořit o Eh, prohloubení Evropské hospodářské a měnové unie. Je samozřejmě středobodem našeho integračního procesu. Přejeme si zajistit měnovou stabilitu, abychom um, posílili podniky a ujistili naše občany. Samozřejmě silné hospodářské prostředí je nutné, abychom se uměli prosadit na mezinárodní úrovni a samozřejmě silná ekonomika si vyžaduje silnou ekonomickou zprávu. Předsedkyně správně. Komise hovořila o tom, že právě i ta e, řádná politická zodpovědnost jde ruku v ruce s posilování ekonomiky. No a je důležité zapojit právě do té reformní agendy i národní parlamenty. Proto jsme se samozřejmě zavázali Evropskému parlamentu, že se zúčastníme takovýchto setkání a budeme navštěvovat také národní parlamenty, abychom si vyslechli vaše názory, vaše plány, pro agendu a napomáhali vám. Vyvstaly tu tři takové hlavní prvky, eh, kde bychom měli soustředit naše úsilí. Za prvé urychlit proces bankovní unie. Tady tento projekt se týká zejména zabezpečením prostředků spořitelů, abychom, aby ti to nemuseli platit za omily bank. Zároveň zajistit vytváření silného bankovního sektoru, který se vypořádá i z nastávající tranzici. Komise je ochotná nutné se také zapojovat, spolupracovat s členskými státy a Evropským parlamentem v procesu týkajícího se položek bankovní unie, jako jsou pojištění vkladu, kde je potřeba dostat Eh, koncenzu a také otázky backstopu v případě řešení sporu. Dále eh, samozřejmě to vše je třeba vyřešit co nejdříve s ohledem na budoucí vývoj. Pak eh, jsou tu určité principy, co se týká reformování mechanismu stability. To by nám mělo umožnit posílit eh, náš soubor nástrojů v rámci postupu obezřetnosti a také posílit právní rámec Evropské unie. Dále musíme posílit kapitálovou eh, unii EU. Je to důležité také s ohledem na skutečnost, že eh, Spojené království opustilo EU. Přejeme si mít méně fragmentovaný kapitálový trh a pak také pomáhat vytvářet pracovní místa a zajistit růst. Není to jenom technická záležitost, ale také vysoce politická, protože malé a střední podniky potřebují různorodé přístupy k financování a na pomoci v Evropě a proto tu máme také eh, veřejno-soukromý eh, fond na prostředky, které mají napomáhat podnikům. Tržní kapitálová unie se má týkat také pomoci maloobchodníkům, takže doufáme, že tu budeme mít speciální položky pro ně. Dále potřebujeme pokročit ve věci řízení v případech insolvence a krachu a tady doufám, že také můžeme spočítat s vaší nápomocí. Za třetí, reformní podpůrný program by se měl spustit v roce 2021. My vítáme pokrok učiněný v rozpočtovém nástroji, co se týče konvergence a konkurenceschopnosti, to by mělo zase učinit naši ekonomiku odolnější, zejména pro naše regiony, aby získávali finanční podporu a poskytne nezbytné financování například pro infrastruktury. Pak je tu eh, samozřejmě i ten eh, režim pro zajištění eh, vkladu, má podporovat sociální kohezi a obecně teda na pomoc pomoci posilovat eh, naši ekonomiku. Dále eh, revize toho správního eh, rámce ekonomiky by měla poskytnout různá hlediska názoru, podpořit dialog o tom, jak směřovat do budoucna. Následně kolega komisař Gentiloni o tomto bude více dohloubky hovořit. Dámy a pánové, tato vybrující hospodářská měnová unie se zakládá na řádné správně bankovní unii, kapitálové tržní unii a celkově posiluje a zajišťuje evropskou stabilitu, posiluje evropskou roli na mezinárodní scéně a také zajišťuje finančně ekonomickou autonomii, také zajišťuje eh, naše výstřední místo na mezinárodním fóru. Jsme takovým otevřeným modelem i v rámci multilaterální spolupráce. A mm, tak e, naším záměrem e, je vlastně plnit tuto roli, zachovávat si naše hodnoty, model sociální ekonomiky a šířit ho. Toto by měly být tedy naše sdílené zájmy a cíle jak národních parlamentů, tak i evropského, abychom měli opravdu silnou hospodářskou a měnovou unii pro Evropu. Já vám děkuji, pane Dombrovskisi, a nyní bych chtěla požádat aby se vyjádřil komisař Paul Gentiloni, který je komisařem eh, pro hospodářství v Evropě, aby nám sdělil hledisko Evropské komise. Děkuji, paní předsedkyně. S velkým potěšením se účastním tohoto parlamentního evropského týdne který se tedy konkrétně věnuje eh, tématu ekonomické zprávy. A myslím si, že je to velice důležité, zvlášť v tento moment, kdy Evropská unie nabývá čím dál větší váhy na mezinárodní scéně, posiluje své instituce. Evropská témata, institucionální témata jsou čím dál více přítomny v debatách, jak v Evropském parlamentu, tak v národních parlamentech. A nyní budu pokračovat v angličtině. Takže tato diskuze je opravdu správně načasovaná, také z toho hlediska, že jsme, jak právě kolega Dombrovský připomenul, jsme právě e, zveřejnili sdělení komise týkající se revize naší ekonomické zprávy. To znamená, ta diskuze o ekonomické zprávy přichází v ten správný čas. Ekonomická situace, ve které se nacházíme, je možná ta první věc, kterou je třeba zhodnotit. V naše nedávném zveřejněné eh, předpovědi na zimu jsme zaznamenali, že tady dochází k růstu, tedy již máme sedmý rok růstu, nicméně tento růst je pomalejší, je tu tudíž riziko, že budeme mít nižší míru růstu, nižší úrokové sazby, nižší inflaci po delší dobu. Zároveň Eh, ale zaznamenáváme určitá vnější rizika, která mohou ovlivnit tuto situaci. V první řadě tedy právě šíření koronaviru z Číny. To znamená, že situace eh, je taková, kdy pokračuje růst, ale jsou tu výzvy, kterým budeme muset čelit. Za druhé, je tu nová komise, nové evropské instituce musí čelit velice ambiciozním výzvám, zejména evropské zelené dohodě, digitálnímu přechodu a demografickým výzvám. A všechny tyto výzvy jsou velkými úkoly, této komise a celého evropského nového cyklu a tyto úkoly budou představovat velmi potřebné investice. Ale veřejné investice ještě ani nedosahují hodnoty z období před krizí. Ta revize, kterou jsme zavedli před deseti lety, se snaží znovu pohledem do minulosti zjistit, jak ta struktura fungovala, zaznamenat tu situaci, ve které se nacházíme nyní a hledět také kupředu, abychom z toho vyvodili, co je zapotřebí změnit, abychom připravili lepší pravidla. A když jsme tedy analyzovali to, co fungovalo a co nefungovalo, myslím, že výsledek je jednoduchý. Jednoznačně jsme snížili naše deficity. Po hluboké krizi se nám podařilo zajistit eh, trvalé období růstu, také jsme snížili náš dluh, ale na určitých úrovních v různých zemích a nebyli jsme úplně schopni zabránit procyklickým politikám a snížit přebytky eh, v zemích s určitým fiskálním prostorem. To byl tedy ten obecný náhled do minulosti. Obecně tedy tu byly i dobré závěry Ovšem zároveň a v té nové situaci, ve které se nacházíme nyní, je zřejmé, že se musíme snažit vylepšit a aktualizovat ta pravidla. Otázkou není být pro nebo proti nějakým možnostem veřejného financování, ale spíše o složení těch veřejných financí Není to o tom, aby se přerušila platnost našich pravidel, ale spíše, abychom je vylepšili a aktualizovali vzhledem k novým situacím a novým výzvám, kterým čelíme. A jaké budou tedy ty možné cíle těch vylepšení a těch aktualizací. Já bych tady zmínil dvě. Za prvé, snažit se o to, aby ta pravidla byla jednodušší. Je totiž velice jednoduché něco říkat, ale ne až tak jednoduché to činit v praxi. A někdy také je to složité a pravidla se také stávají složitá takže za potřeby mít k dispozici určitý soubor nástrojů, abyste mohli přistoupit k těm správným rozhodnutím. Pokud ale tak složitá situace stává ještě složitější, tak je pak velice těžké dosáhnout toho, abychom byli pochopeni jak ze strany občanů, tak ze strany národních parlamentů. A ta transparentnost a to přebírání si eh, toho eh, celého procesu na svá bedra je složitější a je důležité, aby vše probíhalo takovým přátelštějším způsobem, zejména abychom našli způsoby, jak usnadnit ty a umožnit ty investice, které potřebujeme na překonání těch velkých výzev. Myslím si, že eh, můžeme překonat určité rozkoly. Je, eh, není to úplně nemožné můžeme o tom diskutovat s výhledem do budoucna a pokud také budeme používat té politické ochoty, dobré vůle, otevřené diskuze a přispění národních parlamentů do této otevřené diskuze. To si myslím, že je ten správný způsob, jak dosáhnout spole- splnění společných výsledků. Děkuji, pane Gentiloni. A posledním řečníkem je pan Fabio Paneta který je předsedo, členem e, výkonné rady Evropské centrální banky, takže prosím ho, aby pohovořil o měnové politice. Mr. Deputy Prime Minister. Vážený vicepremiére, pane e, předsedo, exekutivní vicepředsedo, pane komisaři, vážení poslanci, dámy a pánové. Je pro mě čest, že zde dnes mohu hovořit. Hospodářská měnová unie si vyžaduje vytvoření evropských a vnitrostátních politik, které budou synchronizované. To samozřejmě vyžaduje spolupráci mezi evropskými institucemi a vámi, evropskými a e, národními poslanci. Od samého začátku projekt EMU je doprovázen dvěmi debatami. První se zaměřuje na míru integrace. Někdo dokonce říká, že politická konvergace by měla přijít před eh, měnovou unii. A jiní zase říkají, že ekonomická integrace povede k větší politické integraci. Ale ta, ten druhý pohled se vztahuje k otázce, zda je potřeba inkorporovat, začlenit eh, nové členy do eurozóny nebo nejdříve prohloubit eh, její institucionální základy. Eh, tyhle debaty vlastně zdůrazňují volbu, kterou před sebou máme a ta se netýká pouze hospodářských úvah. Já si taky myslím, že tady máme dvě priority. Za prvé, jak se evropská eurozona Hm, rozšiřuje. Je tedy potřeba eh, upravit i architekturu EMU, aby odpovídala požadavkům. Za druhé, v zájmu jak tedy nových a stávajících členů eurozóny, musíme společně zajistit, že vstup do eurozóny je řádně připraven. důvody pro evropskou hospodářskou integraci jsou opravdu silné, ne silnější než v minulosti. Evropské ekonomiky jsou příliš malé, pokud stojí samostatně, aby eh, ustály eh, vlivy eh, větších ekonomických regionů, aby využívali pákové efekty v mezinárodních obchodních vyjednáváních. A nebo aby taky jejich měna hrála nějakou významnou mezinárodní roli. Zatímco pokud budeme spolupracovat na evropské úrovni a budeme mít společnou měnu, to zvyšuje náš význam ve světě. Ekonomická integrace ale potřebuje být řízena, a to efektivně, pokud chceme získat veškeré výhody když se stále více e, zemí přidává do eurozóny, e, její hospodářská struktura je potom stále více diversifikovaná a e, dochází k potenciálním problémům mezi zeměmi a finančními strukturami. Pokud to tedy není řádně spravováno a řízeno, tahle propojenost může vést k větším problémům mezi zeměmi a vlastně sníží výhody eh, jednotné měny. Ještě bych se vyjádřil k roli Evropské centrální banky, která Eh, plně splnila svůj mandát a stabilizovala inflaci v eurozóně v tomto procesu eh, podpořila hospodářský růst a vytváření pracovních příležitostí od začátku obnovy v roce 2013. Ekonomika eurozóny vytvořila více než 11 milionů pracovních příležitostí a podle některých odhadů asi třetina eh, toho pětiprocentního eh, nárůstu v zaměstnanosti, kterou jsme zaznamenali v eurozóně jako takové od roku 2014, eh, je tedy přímo spojena s opatřeními, které, která podnikla Evropská centrální banka. Potom eh, taky byly podniknuty významné kroky, aby eh, celá architektura EMU byla odolnější, abychom tedy vytvořili společnou bankovní, společný bankovní dohled a společný systém pro eh, řešení problémů bank a také jsme ustanovili evropský mechanismus stability. Měnová politika ale byla nedostatečně doprovázena podporou fiskálních a jiných politik. A to potom zase vedlo k nižší, nižšímu růstu a inflaci, než by mohlo tomu být. Krize nám znovu připomněla zásadní lekci, zásadní poučení. Tak, jak se rozšiřuje eurozóna, musíme také posílit její institucionální strukturu. Takže nejnaléhavější úkol, se kterým se potýkáme, je dokončit jak bankovní unii a také unii kapitálových trhů, tak abychom zvýšili přeshraniční eh, zodpovědnost za aktiva a abychom měli vyváženější finanční strukturu. Eh, rozmanitost eurozóny by se potom stala zdrojem síly spíše než slabinou. A navíc eh, samotný trh by potom se eh, stal jakýmsi tlumičem ekonomických šoků a tím bychom snížili potřebu investování více veřejných peněz. Takže, jak jsem říkal, Evropská, jak se tedy rozšiřuje eurozóna, a preference jejich členů se různí, může se to stát jakousi výzvou nalézt dohodu ohledně nových projektů. Takže potřebujeme mít jasný program pro rozšíření eurozóny, který bude ale doprovázen jasným programem pro prohlubování eurozóny a vlastně tyhle dvě věci musí jít, eh, jít ruku v ruce v politických diskusích. Eh, prohloubenější EMU ovšem nevede k tomu, že země, eh, jednotlivé země by se vzdaly svých, své zodpovědnosti. Existují příležitosti, které buď můžeme využít, nebo eh, kterých nevyužijeme. Eh, historie ukazuje příklady obojího a je tedy potřeba zajistit, aby nové, noví členové eurozóny naplňovali všechny hospodářské a právní podmínky pro úspěšné členství a to je to tedy v eh, zájmu nás všech, aby to tak bylo. Takže je obrovsky důležitá, aby eh, země přijali eh, evropské zákony předtím, než vstoupí do EU a potom, aby splnili zákony ten, nebo kritéria konvergence předtím, než přijmou euro. Je také potřeba, abychom se neustále věnovali implementování proticyklických fiskálních a eh, makroobezřetnostních opatření, eh, správnému, eh, správné správě dluhů, správnému bankovního dohledu a vůbec strukturálním politikám, které podporují růst. ve slovy evropských smluv potřebujeme takzvaný, takzvanou eh, trvalou konvergenci. Je v zájmu členských zemí, aby se vyhnuli jakýchkoliv nekonsistentno, jakýmkoliv nekonzistentnostem, jako je například frontloading eh, hospodářských výhod ve chvíli, kdy se vstoupí do eurozóny, zatímco potom dojde k eh, nevýhodám nedostatečné konvergence později. Nastartování měnové unie bylo doprovázeno velkou konvergencí eh, dlouhodobých eh, eh, mm, úrokových měr, ale řada zemí nenaplnila nebo nevyužila té výhody, které z toho plynuly pro veřejné a soukromé finance, tak, aby řešili stávající nerovnováhy. Eh, tady samozřejmě eh, musíme řešit otázky nejenom jednotné měny, ale také bankovní unie. Takže jakýkoliv eh, budoucí člen si musí požádat o blízkou spolupráci, o úzkou spolupráci mezi svým vnitrostátním bankovním dozorem a ECB. Takže potom vlastně dochází k dohledu ze strany ECB. Otázka je tedy, Zda rozšiřování eurozóny eh, by mělo být politickým rozhodnutím, které eh, dělají občané a volení zástupci, ale zároveň hospodářské a právní podmínky úspěšné účasti vyžadují řádný přeskum v zájmu všech stran. Takže na závěr bych rád řekl, že raději, než se tady bychom dohadovali o tom, zda je lepší rozšířit nebo prohloubit Unii, já se snažím vysvětlit, že jakékoliv rozšíření eurozóny musí být doprovázeno opatřeními na její prohloubení, jak politicky, tak hospodářsky. Parlamenty zde mohou sehrávat, sehrát zásadní roli. Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty mohou předla, předkládat nebo podporovat legislativní integraci. A mohou také povolat eh, evropské aktéry i národní vlády k zodpovědnosti v případě akce či neakce ohledně EMU. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní paní Tinali. E eh, členo, dá slovo členům národních parlamentů a Evropského parlamentu. Děkuji. Začneme s paní Kretu z rumunského senátu. Připomínám všem, že máte dvě minuty, protože máme dlouhý seznam žádostí o slovo. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já jsem se, za, se od samého začátku zapojila do konference podle článku 13. Myslela jsem si, že to bude nudné, ale musím opakovat, že vyvážené eh, eh, účty jsou eh, důležité pro ekonomiku a je to taková obsese mít vyvážené rozpočty, ale jsou zde hlasy, které volají po flexibilitě v paktu stability a růstu růstu a me, ten mechanismus, ty zprávy podle mechanismu říkají, že vyvažování eh, rozpočtu je mm, a přebytků a účtu je důležité, že to bude ku prospěchu všech. Já jsem to vždycky říkala a měla jsem pravdu, ale mm, já, tady se hovoří pouze o návrzích pro eurozónu, ale takže jako vůbec nám snad neleží na srdci celá Evropská unie, takže já apeluji na to, aby i no, e, ty, nečlen, ty státy, které nejsou v euru, tak aby také byly součástí e, e, rozhodování, protože my jsme součástí jednotného trhu, ale máme i z eura vlastně dočasnou výjimku. A mm, takže zde i máme eh, významný, máme u nás i ten bankovní sektor přítomný a v podstatě Eurostat, státy eurozóny jsou našimi hlavními partnery a investory, takže my také přece benefitujeme, profitujeme z těch mechanismů a z těch pravidel, které mají pomáhat těm, kteří mají potíže. To rozdělování mezi eh, těmi, kdo mají euro, kdo ne, tak to jenom eh, mm, posiluje euroskeptismus. Je to eh, nebezpečné, pokud chceme zachránit euro. E- euro. For keeping high confidence in both the union and the euro. Developing My máme velkou důvěru v euro a proto je třeba, abychom i se podělili na těchto mechanismech. Děkuji, pan Pimenon z Lotyšska, z Lotyšského sejmu. Ano, děkuji. Pokud jde o ty hlavní body dnešní diskuze, a to především ekonomické řízení a e, v hospodářské měnové unii. Takže e, fiskální kompakt a pakt stability a růstu jsou prioritou. Mm, za prvé metodika pro určení potenciálního výsledku, což je důležité pro to, abychom odhadli vždycky ten strukturální deficit. To je třeba nějak přehodnotit. A zde mm, často mohou vzniknout kvůli tomu politické chyby zde je třeba používat tedy e, místo strukturované rovnováhy používat e, tedy pravidlo výdajové. Výpočet potenciálního růstu a strukturálního deficitu, to by se mělo opírat o e, delší, by se mělo opírat alespoň o tři či čtyřleté období a ne o dvouleté. Za třetí, flexibilita paktu stability a růstu by se mělo rozšířit a to především by se měly z toho vyjmout e, e, ty programy, jako jsou veřejné investice, ty národní příspěvky, to spolufinancování, financování, to by se nemělo započítávat do deficitu, nemluvě o věcech, jako je vytváření nových pracovních míst, digitální infrastruktura a podobně. Za čtvrté, to zlaté pravidlo veřejných financí by se mělo stát eh, takovým guidelines pro fiskální politiku. Vláda by si měla půjčovat pouze proto, aby investovala a ne na průběžné výdaje na provozní výdaje, což by podpořilo spravedlnost a skutečný růst. E, nyní Evropská unie a eurozóna musí umožnit a podporovat vysoký objem veřejných investic, které jsou nezbytné, abychom měli udržitelný rozvoj. To je zásadní pro budoucnost naší unie. Pokud finanční politika se nezmění, tak tady by mohlo dojít skutečnému selhání. Děkuji, děkuji a nyní má slovo člen Evropského parlamentu Alfred Sand. Děkuji. Je to těžší a těžší hovořit o pokroku v eurozóně <laughs> a o prohlubování, eh, protože často eh, jsou to technokratická opatření, kterým nikdo nerozumí a eurodiskurs v Evropském parlamentu v podstatě je něco jako z jiné planety a většina národních parlamentů vůbec se nezapojuje do těchto jednání. Bankovní unie, je kapitálov, unie kapitálových trhů, takže i rozpočtová kapacita, to je mm, něco tedy, co se vymyká, i když národní rozpočty jsou pod kontrolou, ale ostatní ne. Souhlasíme, že europrojekty, jsou, europrojekty je politický projekt, ale stalo se to takový, takovou hračkou technokratů, jak to vypadá. A e, kdežto na druhé straně se kontrolují rozpočty členských států, jejich rozpočtová politika je pod kontrolou, takže je to takový začarovaný kruh. Vraťme se ke strategické politice Eh, samozřejmě europrojekt má své vítěze a prohrávající a zde musí být ale politická vůle vytvořit takový vyvážený výsledek a je eh, třeba tedy přijímat eh, návrhy, jak by měly vypadat struktury, které musí být dlouhodobé a, a tak, aby to podporovalo vývoj v eurozóně, ale to se neděje. Potom v posledních letech především eh, šlo o technokraty, technokraty a to je třeba eliminovat a většinou my jako Evropský parlament my dobře víme, že pokud to bude touto cestou, tak se nic nestane a až přijde příští krize, tak toto Mm, toto na, ukáže pravdu, protože budeme nepřipraveni a mm, v podstatě e, mm, šli, zatím ten přístup byl tedy takový po anglicku, ale angličani jsou pryč, takže bychom měli mít vlastní přístup. Děkuji a pan Tuzek z chorvatského parlamentu. Sorry. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Já budu hovořit chorvatsky. Hospodářské řízení v Evropské unii se většinou opírá o pravidla. V posledních desetiletí byla zde snaha e, zjednodušit pravidla, posílit pravidla, především prostřednictvím paktu stability a růstu a mm, i fiskálního paktu, to je součást smlouvy o stabilitě a koordinaci. EU e, se musí snažit o fiskální unii. EMU, tam není žádný systém fiskálních transferů na regiony, e, především ty, ty na ty, které jsou vystaveny makroekonomické nerovnáze a šokům. A to nám ukázala krize, kdy některé země byly více postiženy a dostaly se do hluboké recese bez možnosti e, transferů ze společného rozpočtu. Pro proto vítám i ten Evropský mechanismus stability, což je nástroj, který má pomoci členům eurozóny, kteří, kteří jsou v potížích, finančních potížích dále. E, I ten postup pro makroekonomickou nerovnáhu, to má také posílit i ten Evropský mechanismus evropského semestru co se má stát takovým korektivním mechanismem pro ty státy, které mají makroekonomické nerovnováhy a ty státy, které odmítnou implementovat eh, tyto, tato doporučení, tak proti ním bude zahájeno řízení do, doplnit, eh, do, eh, tedy dokončit bankovní unii a větší úroveň integrace, tedy vytvořit unii kapitálových trhů, takže to zatím máme, není vytvořeno. Thank you very much. Děkuji. Nyní pan Slutuink z Nizozemska. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, já mám otázku na eh, pana Centenio. Já jsem si na tweetu našeho ministra financí, pana Hukstra, přečetl o tom, jak je důležité Eh, pro eh, nizozemský parlament eh, zavést větší transparentnost v eurozóně. Pan Centenio navrhuje opatření v roce 2019, a to, že ta transparentnost by se měla budovat krok za krokem. A pan Centenio by nám mohl říci něco o těch nových krocích, které přijme v roce 2020, aby se zlepšila transparentnost a můžete se zamyslet nad materiálem, který jste dostal od kolegy Omsechta z našeho holandského parlamentu který eh, se nazývá Otevírat dveře. To znamená, že byste měli být střícní některým návrhům. A také i by bylo dobré, abychom měli rychleji přístup k dokumentům rady například. To se tam také navrhuje. Děkuji. A nyní pan Pislaru, poslanec Evropského parlamentu. Děkuji. Já ne, nejsem takový pesimista ohledně budoucnosti. Je strašně důležité, abychom Eh, eh, eh, nesnažili se nějak si malovat budoucnost, jak by měla vypadat. To děláme s tím Green Dealem, to děláme s EMU a já mm, jsem zatížen tím faktem, že zde máme právní závazek ve smlouvě vstoupit do eura. Není to volba. A takže jsou zde země, které chtějí a nejsou připraveny a naopak některé země jsou připraveny a nechtějí vstoupit do eura. A co musíme udělat? Musíme pracovat s těmi zeměmi a snažit se eh, dělat tam osvětu, osvětu o občanu, to je otázka politická, ne technokratická, tedy a těm, eh, ty země, které nejsou připraveny, tak těm musíme pomoci po Brexitu, teď musíme více se semknout kolem našeho projektu. A zde eh, já jsem i pravodem pro investiční program a z tohoto titulu bych řekl, že eh, kvituju s potěšením fakt, že budeme mít určité nástroje a pobídky. Máme zde právní závazek, ano, a teď budeme mít pobídky pro to, aby země vstupovaly do eura tedy eh, proces rozšiřování a prohlubování, ano. Ale důležité je nalézt správnou rovnováhu a eh, tento nástroj používat transparentně a eh, bychom byli připraveni se zodpovídat občanům. A v neposlední řadě chci zdůraznit fakt, že konvergence je zásadní reálná konvergence. Když hovoříme o Green Dealu, o zelené dohodě nebo o digitální infrastruktuře, nezapomínejme, že zde i máme eh, potřebu sociálních investic eh, do kompetencí, do vzdělávání, do bydlení a podobně. A tak budeme budovat konvergenci v EU a tak budeme eh, mít udržitelnou Evropu. Děkuji. Pan Lalovač z chorvatského parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci Národních a Evropského parlamentu, Udržitelnost eurozóny po krizi motivovala členské státy Evropské unie, aby se dohodly na bankovní unii a zavedly nové instituce a přenesly část svrchovanosti eh, na evropskou úroveň ze svých centrálních bank. To rozšířilo samozřejmě určité pravomoci pro instituce eurozóny, ale samozřejmě tato bankovní unie ještě není dokončena dokončena. Je třeba ji dokončit také v rámci toho mechanismu pro pojištění vkladu a dalšími opatřeními pro pojištění a zajištění a ochranu před riziky. Bankovní unie musí dostat úrovně Evropské unie a musíme také vyřešit otázku backstopu, aby byl celý náš ekonomický systém důvěryhodný. Pak je tu unie kapitálových trhů, ta je také velice důležitá. Okay, sorry. Řečník se omlouvá, protože hovořil příliš rychle. Legislativní rámec pro zavedení Unie kapitálových trhů je velice obsáhlý Máme tu zapotřebí vytvořit jasný rámec a pravidla pro přeshraniční investice. Také vítáme iniciativy Rady v této oblasti a také doporučení pro eurozónu, kde se apeluje na dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů a také, aby se i nadále pracovalo na všech těchto prvcích, které mají za cíl prohloubit hospodářskou a měnovou unii. A nyní pan Kosor také z chorvatského parlamentu. Paní předsedkyně, vážení kolegové, kromě institucionálních změn potřebujeme posílit samotnou architekturu Evropské unie a z toho důvodu instituce EU i členských států musí zajistit řádnou implementaci pravidel a mechanismů uplatňovaných v Evropské unii. Členské státy musí uplatňovat koordinační mechanismy a také vykonat nezbytné reformy pro nezbytné prohlubování um, reform. Potřebujeme dokončit bankovní unii, zavést unii kapitálových trhů a také do toho zapojit ochranné mechanismy na úrovni eurozóny. Co se týče pokroku učiněný v Chorvatsku, nám se podařilo snížit makroekonomické nerovnováhy a také jsme e, vyjádřili záměr zapojit se do mechanismu směných sazeb. To by mělo vyslat jasný signál našim partnerům, Evropské komisi, Centrální bance a členským státům. V průběhu těchto jednání Chorvatsko prokázalo připravenost započat eh, tento proces a evropské instituce na svou stranu také vyjádřili tuto vůli rozšířit eurozónu. A v každé naší další zaslané eh, informaci z eh, komisi jsme vyjádřili, že jsme již splnili pět z šesti požadavků sledovaných oblastí. Samozřejmě, že jsme už přitom spolupracovali s Evropskou centrální bankou. Podařilo se nám vylepšit oblast boje proti praní špinavých peněz, pak ochrany transparentnosti nezbytných údajů a snížení byrokratické zátěže. Chorvatsko si přeje všechny cíle splnit do poloviny roku 2020, aby prokázalo, že je opravdu vážným kandidátem do zapojení se do EMU. Pak eh, samozřejmě musíme na sebe převzít ten velký kus politické zodpovědnosti a tady mohu říci, že náš parlament hraje zásadní roli. Děkuji. Já vám děkuji. Pan Vavrides za Evropský parlament, prosím. Thank you, chairwoman. Děkuji, paní předsedkyně, a já také budu hovořit mým rodným jazykem. Konvergence našich ekonomik je bez pochyby to, co může nejlépe podpořit evropský projekt. A kromě toho je to také ta nejlepší, um, ta nejlepší možná odpověď všem populistům a všem těm, kteří si přejí zničit evropský horizont pokud eh, si no, my myslíme, že potřebujeme opravdovou konvergenci ekonomik, tak musíme učinit další krok předu a hledat ty správné nástroje, které nás v praxi přiblíží vzájemně. Já tu již zastupuji druhý mandát a musím přiznat, že častokrát jsem tu již naslouchal stejným slovům už tolikrát, až mě to unavuje. Například ohledně evropského semestru, co navrhujeme jakožto politická skupina již po několik let. Přejeme si sociální a environmentální kritéria zahrnuta do evropského semestru. To na jednu stranu. Na druhou stranu, co se týče struktury a prohloubení, o kterém se tu hovoří, mám na mysli některé nástroje hospodářské a měnové unie jakožto ekonom, si nedokážu představit, že tu na jednu stranu budu hovořit o prohloubení společného trhu, ale na druhou stranu jsme nedokončili bankovní unii. Jak je něco takového možné? Ano, já chápu, že jsou určité technické problémy, ale buďme upřímní. Překážkou bylo, byla a je politika některých členských států. A poslední připomínka. A co se týče přechodu do té nové éry cílů splněných do roku 2050. Tento přechod by měl být postupný a měl by se řídit realistickým přístupem. To je podle mého názoru to nejdůležitější pro nás všechny, kteří sdílíme evropský projekt, protože cokoliv, co se provede milně, nakonec způsobí ještě více problémům tomuto našemu společnému projektu, který to sdílíme. Já vám děkuji. A nyní pan Bergeger z Bundestagu. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Dosavadní struktura řízení euroskupiny je postižena vývojem z minulosti a je důležité, abychom do legislativy EU zapojili také eh, pravidla členských států. Nicméně nesmíme zapomínat na to, jak jsou relevantní národní parlamentu, zejména co se týče legislativy rozpočtové. Ano, byl tu ten takzvaný six-pack a two-pack pravidla, následně tedy i po paktu růstu a stability nám pomohly vzejít úspěšně z krize. A státy, které zažily těžké chvíle, stojí na pokraji krize, tak těm musíme věnovat pozornost a musíme mít určitý manévrovací prostor ve fiskální oblasti. A je třeba dokončit reformu Evropské měnové unie Týká se to také toho společného backstopu, ale je důležité také věnovat pozornost eh, problematickým úvěrům a celkovým možnostem státního financování. Všechny státy by měly eh, jaksi kráčet svým směrem. BICC tady v této věci je dobrým krokem. A v rámci konkurenceschopnosti mezi státy je důležité vyhnout se nějakému zdvojování struktur a financování. Tady mám na mysli to ještě, co se týče neuhrazených, nevyužitých prostředků, aby eh, veškerá ta ekonomická zpráva probíhala efektivně. My samozřejmě si rádi vyslechneme kvalitní argumenty, abychom následně mohli eh, pomáhat. Děkuji a nyní pan Boci za Kypr.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 Ekonomická stávající struktura byla vytvořena, aby zareagovala na krizi z roku 2008 a, a je třeba ji uspůsobit, aby byla jaksi aktualizována, aby dokázala odolávat výzvám těm digitálním i ekologickým, které před námi stojí. Zjednodušení stávající ekonomické struktury, větší transparentnost a také důvěra našich spoluobčanů občanů a také lepší, řekněme, vyúčtovávání. To je to, co si přejeme v rámci prohlubování řádné zprávy eurozóny. A co je úplně nejdůležitější, je mít k dispozici takový uh, zas, uh, nezbytný systém pojištění vkladu. To je důležité pro dokončení bankovní unie a aby se do praxe dostal ten opravdový princip solidarity mezi členskými státy. E, uvědomujeme si, že tento systém zajištění vkladu je e, nezbytný pro to, aby tu byla rovná míra ochrany pro um, spořitele a aby se zabraňovalo tomu, že ekonomická supervize, která probíhá na evropské úrovni, nepůjde proti míře ochrany spořitelům, která spadá do pravomoci členských států. To by bylo protichůdné. Nezapomeňme, že celá řada těch opatření v rámci austerity proběhly eh, v rámci těch úsporných opatření, tak jak jsme to zaznamenali u nás na Kypru. Tyto programy měly rychlé výsledky, ale namísto ochrany spořitelů jsme zjistili, že nakonec eh, se nemělo tak spěchat. Doufáme, že se podaří toto brzké době završit. Děkuji. A nyní pan Marques Evropského parlamentu. Děkuji a budu hovořit portugalsky v rámci tohoto meziparlamentního zasedání, kdy analyzujeme ekonomickou a měnovou unii, bych chtěl říci, že pokud měnová politika v danou dobu pomohla zachránit euro, tak je to proto, že ta pravidla a stávající instituce ekonomické zprávy ještě nebyly dostatečně nápomocné. A to se ozřejmilo ještě více po roce 2015, 2014, kdy Evropská komise jaksi ještě více zflexibilnila ta pravidla. Už tu zaznělo to, že ekonomická zpráva by měla podporovat růst a já bych k tomu doplnil udržitelný růst a také zároveň přispět k tomu, aby veřejné finance byly zdravé. Ekonomický růst je jaksi anemický a to se již stává pravidlem po celé EU. Vzhledem k tomu, že je čím dál méně pracovní síly, a pobídky k inovacím a k výzkumu nejsou tak rozsáhlé a je tu jakási tendence spořit ze strany celé řady evropských ekonomik. My potřebujeme jasná pravidla na podporu investic, konkrétně zelených investic. Zřejmě potřebujeme jakési kouzelné pravidlo pro ty zelené investice a potřebujeme evropský semestr, který bude inkluzivnější, který bude mít jasné cíle udržitelného rozvoje v rámci svých priorit pro mechanismy koordinace, které bude implementovat. Potřebujeme ekonomickou zprávu, která bude flexibilnější ve svých pravidlech, konkrétně proti cyklických pravidel a ne těch procyklických, jak bylo v minulosti. Také potřebujeme určitou cestu stabilizace na úrovni EU s řádným rozpočtem pro eurozónu a s dokončenou bankovní unii, včetně třetího pilíře a to tedy konkrétně toho mechanismu pojištění vkladu, jak tu mnozí zmínili. A v neposlední řadě eh, ten postup pro makroekonomické nesrovnalosti znalosti. Toto by se mělo uplatňovat stejně intenzivním způsobem pro všechny země, jak ty s deficitem, tak ty s přebytkem, protože eh, v opačném případě tu v, v, v brzké době budeme vyvážet až na Mars. Děkuji a nyní pan Stavros z Kypru, prosím, máte slovo. I will speak in my mother tongue, Greek. Hovořit řecky. stávající finanční pá. Eh, rámec se tedy vztahuje na koordinaci mezi členskými státy. A členské státy by měly budovat odolnost měny. Stále ještě existují velké výzvy pro jednotlivé členské země Abychom tyto výzvy v jednotlivých zemích mohli řešit, byla bohužel nastavena pravidla, která nejsou úplně transparentní a srozumitelná. To znamená, že ta pravidla je potřeba zjednodušit a přizpůsobit stávajícím podmínkám. Evropská komise už eh, tedy se vyjádřila v tom smyslu, že zorganizuje veřejné slyšení, tak aby prodiskutovaly se tyto nové možnosti, nové podmínky a doufáme, že to povede tedy k pozitivním výsledkům. Abychom také mohli vyhodnotit stávající rámcové podmínky a abychom nějakým způsobem řešili výzvy, s jimž nyní čelíme. Kromě toho máme otázky eh, klimatické politiky a digitální eh, transformace. Eh, to do toho musíme zapracovat. Také je potřeba ta témata zapracovat do evropského semestru. A ten postup je potřeba udělat nějak účinným, aby se zvýšila eh, demokratická eh, eh, legitimita finančních opatření. Děkuji. Nyní Luigi Maratin z Itálie, prosím. Děkuji. Naprvé k tomu BIC. Jak se to teď rozbíhá, tak ten BIC vypadá stále nebezpečněji. Vypadá to, jako kdyby eh, vznikal nový eh, strukturální fond, který, fond, který vychází z investicí členských zemí. Ale to dobré, ale co potřebujeme, co chybí evropské integraci, je spíše stabilizační funkce. A tahle ta stabilizační eh, funkce, tu bychom mohli dosáhnout stávajícími prostředky, jako je například ochrana zaměstnanosti což by také, eh, eh, čím bychom se taky eh, vyhnuli problémům jako mm, odkládaná implementace a podobně. Pokud tedy pro nás je nejdůležitější ta stabilizační funkce v rámci evropského rozpočtu, tak bychom určitě měli zvažovat i tu, ty prodlevy v implementaci. A tady asi nejsem nejlepším kandidátem eh, stabiliz pro stabilizaci, protože tady může dojít k asymetrickým šokům. A eh, ještě bych chtěl hovořit o fiskální kapacitě, to by bylo taky důležité. Ale vlastně to nejdůležitější, co zde chci říct, je Dostaňme se k tomu nejdůležitějšímu, což je efektivní výměna bezpečných aktiv a limitů eh, národních, tedy limitů dluhu v jednotlivých států. Takže to potom vlastně vzniká, eh, tady vlastně musíme rozlišovat mezi národním dluhem a dluhem této eh, národní měny. A tady samozřejmě otázka, jak se to tedy potom projevuje i v komerčních bankách a jejich rozvahách. A pak máme fiskální pravidla a my si rozhodně nemůžeme dovolit, abychom měli fiskální pravidla, která vychází z nějakých eh, proměných, které nejsou vypozorovatelné ex ante. A Vlastně Podívejme se na zdroj externalit. Tady vlastně eh, určitě to bude relevantní i pro veřejný trh, eh, veřejný dluh ve vztahu k HDP. Eh, oznamuji, že teď uzavírám řečnický seznam, protože jinak už nebudeme mít prostor na odpovědi. Teď má slovo pan Čudžecký z Polska. Šanovné paní předsednice, dzisiejších obrad. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, komisaři, kolegové, Polsko je zastáncem reformního podporného programu, stejně tak jako podporujeme rozpočtové nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost. Chceme větší podporu pro reformy, zejména pro země mimo eurozónu. Je potřeba podpořit jejich ekonomickou konvergenci s zeměmi eurozóny. Polsko to vidí takto, co se týče MFF, zejména co se týče rozpočtů pro tyto nástroje. Měli bychom se držet částek, částek které jsme odsouhlasili v roce 2019 v prosinci. 7, 2, 3, to je ten poměr. A chceme taky zajistit koherentnost mezi nástroji pro eurozónu a pro země vně eurozóny. Věříme, že v rámci tohoto procesu bychom měli také zohledňovat dopad na jednotlivé země a dopad reformních balíčků, které navrhuje Evropská komise, abychom zajistili určitou um, finanční autonomii pro členské státy. Polsko vítá fakt, že navrhovaná řešení týkající se těchto programů jsou v souladu s mm, principy hospodářské zprávy v rámci evropského semestru. Polsko věří, že jakékoliv nové kroky by měly být zaměřeny na podporu konvergence v celé EU a v jednotlivých členských zemích. Nemělo by to vést k prohlubování stávajících mm, rozdílů v EU. Děkuji. Děkuji a nyní Dám slovo panu Di Faciovi, který je eh, předsedou eh, Evropského hospodářského sociálního výboru, výboru k eh, této strategii. Děkuji, paní předsedkyně jak jste správně řekla, já jsem se zabýval eh, eh, roční str- eh, tím ročním semestrem, který se zaměřuje na stabilitu a je důležité, aby tento evropský semestr, mm, který nás teď také čeká, tak aby přešel k takové dlouhodobé strategii. To je pro mě významné. A my jsme to i zdůraznili. Tato dlouhodobá strategie by měla vyřešit problémy, které které vyplynují z aplikace Green Dealu a z digitální transformace, což bude mít velký dopad na trh práce a na podnikatele. E, takže bude, budou zásadní ty pomoci a koordinace a řízení prostřednictvím veřejných investic, vzdělávání, inovace e, a toto by mělo e, potom i prostřednictvím pomoci eh, eh, mobilizovat veřejné i soukromé investice, které tak potřebujeme v Evropě, především ty soukromé investice, které by měly dostat veřejné záruky. A v tomto panoramatu je strašně důležité, že pakt stability a růstu by se měl zrevidovat. A tedy i my chceme, aby došlo k revizi um, e, ekonomického řízení, economic governance. Pan Paolo Gentiloni nám řekl, že nejde o to, aby ta pravidla byla tvrdší nebo měkčí. Ne jde o to, aby se zmodernizovala tato pravidla tak, abychom skutečně měli pravidla, která budou mít efekt na naši budoucnost. Toto bude také důležité podívat se na to z pohledu sociálních pilířů, ty se musí také zrevidovat a především občanská společnost by měla být vyslyšena v Bruselu například prostřednictvím hospodářského eh, a sociálního výboru a i prostřednictvím jiných struktur ve členských zemích, které by měly, tedy tyto, tato občanská společnost by měla se podílet na governance.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 Děkuji, já budu hovořit portugalsky. Chtěla bych říct si následující. V první řadě poděkovat řečníkům za jejich projevy. Tato rozprava mezi Evropským parlamentem a zástupci národních parlamentů je velice důležitá. Já jsem již měla příležitost se těchto meziparlamentních konferencí zúčastnit eh, také za národní parlament a opravdu tyto debaty jsou velice zajímavé, abychom si mohli mohli vyměňovat názory, sdílet vzhledem k tomu, že máme odlišné pravomoci, ale oba parlamenty, jak ty národní, tak ten evropský, přispívají k definování evropských politik. A já mám takové tři stručné připomínky. Ta první se týká prohloubení hospodářské a měnové unie. V roce 2017 v Římě u příležitosti výročí římské smlouvy portugalský ministr řekl, že nepodepíše římské prohlášení, pokud tam nebude odkaz na prohloubení hospodářské a měnové unie. A otázku, který, kterou nyní pokládám, je, my jsme tedy za zaznamenali vývoj eh, v těch politických rozhodování v této věci. To politické rozhodování bylo velice pomalé, takže já skladu otázku, jaká je nyní situace. Eh, řekla bych, eh, že tu bylo několik cestovních map a jak je to tedy po té poslední zveřejněné cestovní mapě týkající se dovršení Unie. A pak, co se týče Green Dealu, Green Dealu jakožto strategie pro ekonomický růst, růst. Když zapracujeme Green Deal do paktu růstu a stability, tak potřebujeme dvě důležité věci pro tu fázi přechodu. Za prvé více flexibility a jak víme, více flexibility vše kom, zkomplikuje, ale zároveň potřebujeme jednodušší pakt. Takže bych chtěla vědět, jak sladíme tyto dva cíle. Na jednu stranu flexibilitu a na jednu stranu zjednodušení. A v neposlední řeč, řadě jsem zpravodajkou pro víceletý finanční rámec a chtěla bych požádat předsedu Euroskupiny. Vím, že on už o tom hovořil ve svém úvodu způsob, jak je nakládáno s BICC v tom návrhu pro víceletý finanční rámec 2021 až 2027. Já chci poděkovat všem za eh, všechny příspěvky. Já chci zdůraznit novinku, která vzešla z této debaty, která hovoří o vlastních zdrojích pro financování reform. Jenom k tomu bych chtěl říci, skutečně budeme velice bdít nad tím, jak budou vypadat eh, ty vlastní zdroje. Možná by bylo vhodné, abychom, reform, abychom financovali reformy, tak abychom našli nové zdroje financování, například například eurobondy, třeba e, co dělala ECB, nebo eurobond, které budou e, určeny pouze, eurobondy, které budou určeny pouze pro životní prostředí a jeho ochranu. Takže mm, mám takovou otázku. Pokud jde o ECB a měnovou politiku, bylo řečeno, že měnová politika určitě Eh, eh, zvládla inflaci, která zůstala velice nízká a mm, také má svoji roli v ekonomické expanzi. Eh, takže ale asi tady chybí fiskální politiky, podle mě, to je na pana Panetu. Takže k tomu chci zdůraznit ten fakt, že nástroje, které se používají pro zvýšení eh, monetární báze, tak eh, nedostaly se do reálné ekonomiky. Naše ekonomika v Itálii se opírá o mikropodniky eh, a bohužel to, je, to nás penalizuje a ta likvidita se k ním nedostala, takže možná bychom měli nalézt užitečné nástroje, abychom abychom podporovali reálnou ekonomiku. Proč třeba se nezamyslete nad takovou věcí, která mm, víme, že mm, e, úkolem BCE je především hlídat nízkou inflaci ale měla by to být i eh, eh, otázka zaměstnanosti. A zde i se eh, zmínila, zmínili otázky bail-in, kdy se používaly peníze střadatelů, klientů bank pro záchranu bank. To je velice delikátní věc a to je potom problém občanů. Tyto banky jsou, se stávají problémem občanů a nakonec ty peníze se tady nedostanou do reálné ekonomiky, ale na záchranu bank. dá. Dále. Hodně zde se mluvilo o um, um, bankovní unii a unii um, trhu, finančních trhů, takže uh, zde máme ale uh, velk, velký počet osob, které mají problémy na, a byl, které mají, e, e, které třeba mají problém vůbec zaplatit nájemné, takže i ty fondy by se měly použít na jejich záchranu. Děkuji, pan Carvalho z Itálie. Sí, grazie. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Velice rychle. Náš premiér a ministr Gualtieri před pár týdny zmínili hypotézu e, a která se eh, eh, eh, týká tedy takto. A my v, Itálii máme problém malého růstu a u nás v Itálii je to velký problém. I před čínskou krizí to bylo mm, problematické, poslední čtvrtletí skončilo špatně a teď asi nás čeká, pokud to dobře půjde, nulový růst tento rok. Problém se týká malých středních podniků. Byl, e, tam se zdali, hodláte něco udělat, abychom jim pomohli? K dnešnímu datu zatím vůbec malým středním podnikům se nedostalo nic, žádná likvidita do reálné ekonomiky nešla. Co s tím chcete udělat? Dobře, nyní pan Mikalev z Malty. Děkuji, paní předsedající předsedkyně. Můžeme konsolidovat naši měnu, ale ničeho nedosáhneme, pokud se nebudeme zabývat také sociálními, environmentálními potřebami našich občanů. Na národní úrovni Malta zaznamenává vysoký růst v rámci HDP, ale nemáme nezbytné rezervy pro řešení možných krizí. A určitě e, nebudeme upřímní a nebudeme postupovat podle evropských principů, když si budeme myslet, že solidarita e, znamená zejména finanční pomoc. A já se mám na starosti budoucnost, nejenom co se týče našich úspor, ale kvality života. A zajímá mě e, Evropský Green Deal a také um, to, jak dopadne ten sociální deal, social deal. Doufáme, že se podaří posílit Evropu a způsob, jakým podnikáme a jakým eh, vytváříme naše politiky. Neměli bychom ztrácet čas eh, v výhledech do budoucna, vytvářet mechanismy eh, takovým způsobem, abychom splnili očekávání občanů Vše by mělo být flexibilní, měly by to být flexibilní fiskální mechanismy, které by umožnily se zemím v té sjednocené Evropě eh, rozvíjet. Děkuji. A nyní pan Vammaki z Finska. Kiitos puheenjohtaja. Puhun suomeksi. On aivan oikein, että talous... Děkuji. Budu hovořit finsky. Je pravda, že se reformuje systém zprávy, ale musíme taky řešit správné faktory, měřit správné faktory. Co třeba otázka růstu, oblast produktivity. A co se týče eh, finančních a politických, eh, finančních a politických pravidu, eh, pravidel, ta je potřeba jasně vyložit. Když chceme zachránit EMU, Všechny členské státy si musí eh, upravit svůj rozpočet, eh, splatit dluhy a zbavit se schodků. Nebo alternativa je následující. Vztahy mezi státy a bankami by měly být omezeny. Kapitalové požadavky se budou zvyšovat krok za krokem. Všeobecně tady můžeme říci, že používání společné zodpovědnosti je těžké, protože vnitrostátní rozhodování pak není tak silné. A co se týče reform, komise by měla větší pravomoci, ale díky tomu můžeme dosáhnout i cílů, které by jinak nebyly realizovatelné. Myslím si, že bychom měli více využívat mezinárodního eh, rozhodovacího procesu. Mariory z Řecka. Kyria Proedre. Děkuji, paní předsedkyně. Stávající zasedání, dnešní zasedání je velmi zajímavé pro nás, pro všechny a myslím si, že není možné, abychom dosáhli skutečného prohloubení EMU bez společného evropského zdanění nebo nějaké eh, politiky zdanění a zajímalo by mě názor pana Centena a pana Dombrovskise. Vede se o tom dialog na evropské úrovni, že by tedy bylo možné podniknout potřebné změny smluv. Musíme hledat způsoby, jak naplnit požadavky občanů a proto potřebujeme dialog, který má nějaký obsah. Rozhodující je také to, že je potřeba jasně nastavit politický směr, čeho chceme dosáhnout. Chceme udržet status quo, ačkoliv je problematický, který neslouží tedy ani občanům, ani politikům, anebo chceme skutečně něco změnit. Pak ale potřebujeme jiné politické zdanění. Jenom tak můžeme oživit to hospodářství bank výsledky a dosáhnout teda e, e, potom růstu a stability. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo našim hostům na krátké e, slovo na závěr. Máte dvě minuty. Thank you, so I will now try to really be brief. Pan Mazič. Ano, budu opravdu hovořit stručně protože je těžké po takovéto plodné a konstruktivní diskusi, po všech komentářích, které jsme si vyslechli, bylo tady i tady pár otázek, na které eh, nemáme dost času zodpovědět, ale můžeme se shodnout na tom, že jsme se poučili z minulé dekády, co se týče fiskálních pravidel, eh, hospodářské zprávy. Ono se to tedy postupně upravuje, tak abychom mohli bojovat proti poměrně velké eh, globální krizi, ale samozřejmě i proti, problema, eh, proti problémům v Evropské unii. Všichni z nás mají eh, své vlastní zkušenosti ze svých zemí, ale celkově Evropská unie určitě cítí potřebu přeskumu fiskálních pravidel a celkové tedy hospodářské zprávy. Je to tedy důležité a už dnes dopoledne na ECOFINu jsme otevřeli tuto diskusi, komise předložila jakýsi vstupní eh, názor a bylo to velmi užitečné a budeme takhle nadále pokračovat, protože je vidět, eh, eh, nebo jsme slyšeli od poslanců jak Národních parlamentů, tak Evropského parlamentu, že neexistuje jediný přístup, který by vyřešil všechny tyhle problémy. Musíme se bavit, pobavit o udržitelném růstu, o různých mm, způsobech, jak to řešit a e, také o tom, na základě jakých ukazatelů e, budeme rozhodovat. Všem vám děkuji za tento dialog a těšíme se na pokračování e, dialogu na, tomto, na toto téma a věřím, že ve finále nalezneme adekvátní nejenom závěry, ale i opatření. Děkuji. Thank you very much. Now uh, Mario Centeno. Děkuji, pan Centeno. Já vám děkuji. Také já bych chtěl poděkovat za všechny vaše připomínky, dotazy. Pro mě velkým potěšením být tady a naslouchat vašim otázkám a, a je tu cítit opravdová vůle společného budování Evropy, to sdílíme. A zazněly to přímé otázky na mě, takže se pokusím na ně zareagovat přímo a pak několik takových obecnějších závěrečných připomínek k tématu zasedání. Pan Zlotvek, um, ano, je pravda, transparentnost je zásadní pro práci demokratických institucí. V Evropě je je to důležité, stejně tak jako další rozšiřování. My jsme v posledních letech navýšili transparentnost v euroskupině. V loňském roce jsem navrhl um, také záležitost toho rejstříku dokumentů, také ehm, je to důležitá záležitost pro ten přípravný orgán, který spolupracuje v rámci euroskupiny a zveřejňování na webových stránkách. Také naše pořady je jednání, body pro každé jednání, tak jak jsou dokumenty připravovány, jsou zveřejňovány. Všechno je to dostupné na webových stránkách. A také ještě, co je důležité, i nadále budeme revidovat tuto politiku do budoucna a jsme ochotní i nadále um, vylepšovat. Myslíme, že nyní je naše politika v souladu, v rámci transparentnosti v souladu s dalšími, jako to uplatňuje třeba eh, rada na úrovni ECOFINu. A co se týče tedy té eh, další integrace, dalších změn v rámci koordinace a zprávy eurozóny, Eh, lídři mají eh, rozhodovací pravomoci v rámci BIKu jako podporného nástroje. Nemá být financován na úkor jiných politik, takže já tady důvěřuji ve schopnosti evropských politiků, aby tedy vynakládali s těmi příslušnými zdroji tak, aby mohli eh, vlastně v rámci svého mandátu dospět ke konvergenci. Děkuji a nyní pan Dombrovskis. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, já se ještě vrátím k některým bodům či souborům otázek, které tu zazněly. V první řadě tu byly otázky týkající se revize fiskálních pravidel, tedy stávající revize sixpacku a tupaku a to, jaké budou eventuální kroky na evropské úrovni tedy zjednodušování a v rámci Evropské fiskální rady se zaměřujeme na možnost odklonit se od outputového gapu eh, k opačným eh, krokům a zaměřit se na jiné ukazatele než na ty volatilní ukazatele, na jiná poměřovací eh, pravidla. Takže prvním krokem je zjednodušení a pak eh, se zaměříme na to, jak tedy ta fiskální politika může podporovat investice v rámci toho zeleného přechodu eh, naší ekonomiky. Dále, co bude důležité, nastolit správnou rovnováhu, protože udržitelnost je velice důležitá a pak také vytvořit konsenzus v této věci. Když hovoříme o možných budoucích krocích a tomu, jak se vyhnout nejistotem, nejistotám, protože si přejeme, jak si dospět k lepší situaci, než je ta stávající. Nyní jsme zavedli rozsáhlé veřejné konzultace. V podstatě už včera proběhla diskuze na euroskupině a dnes na úrovni ECOFINu a nyní tedy o tom hovoříme zde. A všichni zainteresovaní a, a aktéři um, se zapojí, mohou zapojit do těch veřejných konzultací, které budou dokončeny v polovině roku. Mnohé otázky se týkaly hlavního tématu dnešního zasedání, tedy prohloubení EMU. Já souhlasím, že je zapotřeba do, zapotřebí dokončit bankovní a kapitálovou unii a ty nezbytné rozpočtové nástroje také ten pro konvergenci a, kompeti- a konkurenceschopnost a samozřejmě komise bude podporovat veškerou tuto práci. Pak tu zazněly otázky o tom charakteru mezi vládním u celé řady um, mechanismů. Tady komise podporuje ten přechod směrem k Eh, řekněme, metodě společenství, jako je tedy ta určitá oblast té fiskální eh, politiky, pak vytvoření toho mechanismu stability, aby se proměnil v jakýsi evropský eh, právní rámec pak vytvoření společné struktury, co se týče reformy ESM, ale samozřejmě tady se budeme směřovat zase k té metodě eh, uplatňované po celém společenství. Pak tu byly dotazy na možné rozšíření eurozóny, zejména co se týče Chorvatska. Tady chci říci, že spolupracujeme úzce s chorvatskými orgány, co se týče tedy těch předběžných závazků, které mají zajistit úspěšné připojení eh, to znamená, že také spolupracujeme i s bulharskými orgány a co se Chorvatska týče, tak musím říci, že z úrovně jejich zapojení, tak jak na to dohlížíme, tak jsou opravdu dobře připraveni plnit své závazky. Tady také ale ECB na vše dohlíží, zda vše tedy probíhá řádně, jako je také kapitálová revize bankovního systému a, a provádějí hloubkovější analýzu, kterou brzy zveřejní. Ale ze strany komise vás mohu mohu ujistit, že rozšíření eurozóny otevřeným procesem a komise vítá všechny země, které směřují k euru a je ochotná tyto země podporovat. Děkuji vám. Now, Děkuji, Paolo Gentiloni. Nyní. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě nebo tři věci. První. Určitě bychom měli nadále věnovat pozornost externímu ekonomickému prostředí, eh, k rizikům a eh, měli bychom se věnovat koordinaci fiskálních politik. Víme, že máme 27 různých fiskálních politik, ale Měli bychom si být vědomi faktu, že bez silnější koordinace. My jsme si již, my jsme již dosáhli mnohého, ale bez silnější koordinace by asi těžko přežila naše měrová politika, kdyby se situace zkomplikovala. Za druhé, ESM. Eh, e ano, zde panuje mm, konsensus a pro, teď se ale vyjednává o detailech, o takových sekundárních záležitostech a tato vyjednávání budou pokračovat i v příštím období pod vedením Maria Centena. A poslední bod. Ano, máme různé názory na eh, naše volby, rozhodnutí, když slyším, že pokrok je velice pomalý eh, v té snaze tedy dokončit měnovou unii. Ano, pokrok je pomalý i kvůli eh, potížím v tomto procesu upřímně. Je to hlavně kvůli politickým neschodám. Ty existují. I třeba ohledně ekonomické revize. Také tam jsou politické neschody. A jak tedy vytvořit takový správný mix takových jednoduchých a flexibilních řešení? Ono to není vůbec snadné já bych řekl především na adresu národních parlamentů, je, že abychom překonali tyto potíže, tak i evropské instituce potřebují se více politicky angažovat. E, musí více participovat v diskuzích národní parlamenty i vlády. Ten problém se nevyřeší technicky bez politického tlaku a bez politické participace a právě proto vítám mm, tento parlamentní týden. Děkuji. Fabio Panetta. Děkuji paní předsedkyně. Za prvé chci vám poděkovat za tuto rozpravu. Slyšeli jsme mnoho zajímavých připomínek i a vzhledem k časovému presu můžu se vyjádřit ke všemu, jenom chci zdůraznit některé věci. Řada poznámek se zaměřila na to, že je třeba završit bankovní unii a unii kapitálových trhů. To je zcela zásadní pro prohloubení měnové a hospodářské unie, potřebujeme i zlepšit sdílení rizik mezi různé skupiny investorů a členské státy. Musíme zlepšit i mm, mm, reálnou ekonomiku. Také i musíme i dokončit jednotný trh. Samozřejmě pokud bude, završíme bankovní unii, tak to bude znamenat stejný přístup k financování v různých zemích. Musíme proto se především zaměřit na eh, bankovní unii a unii kapitálových trhů. Hlubší bankovní unie, unie bankovních a unie kapitálových trhů posílí odolnost eurozóny vůči finančním šokům a také i to zlepší roli ECB, protože to zlepší možnost, lepší, zlepší možnost sdílení rizik a vytvoří to lepší prostředí pro implementaci naší měnové politiky. A teď ten bankovní dohled. Tady došlo k pokroku, především v posledních měsících, došlo k posunu směrem k transparentnějšímu systému dohledu, což je vítaný vývoj. Ano. CFA to bude zajímavý nástroj, abychom zlepšili situaci veřejného financování. To víme, že to je to, co musí být implementováno. A potom jste, jsme slyšeli o tom, že je třeba zlepšit i financování malých středních podniků. Když se podíváte na graf eh, tedy náklady spojené s financováním, tedy s úvěry mm, eh, pro malé střední podniky, tak uvidíte, že od začátku eh, naší mírové politiky, tak náklady na financování evropských firm se snížilo ve všech zemích a i se zvýšilo, mm, zvýšilo uvěrování ze strany bank. Samozřejmě eh, víme, že asi zde za tím pomalým růstem eh, stojí malá poptávka. To víme z průzkumu ze studií. Nedívejme se ale na tu dynamiku bankovních úvěrů, jak jsem řekl, to se zlepšuje, ale měli bychom se podívat i na ty protifaktory. Co by se bylo stalo, kdyby ECB nezačala s těmi nestandardními eh, opatřeními expanze. To by bylo horší. Ty nebonitní úvěry, hm, solventnost bank, kapitálové poměrové ukazatele, to se zlepšuje. I mm, to je kvůli lepší ekonomice v posledních letech. E, růst se stabilizuje, i když je dost pomalý pořád. Je pravdou, že situace bank v řadě zemí se zlepšuje a mm, tam, kde máme určité slabiny, tak to by se mělo vyřešit eh, technicky na národní úrovni těmi různými prostředky na stimulaci růstu. Děkuji. A nyní závěr hm, hm, dostane Korazda. Děkuji. Pokud jde o toto téma, tak chci poděkovat všem, kteří se zapojili do diskuze, co si přeje Chorvatsko. Chorvatsko si přeje, aby eurozo, eurozóna se rozšířila i na naší zemi. A mm, mm, chtěli bychom se podělit o tuto část suverenity s jinými evropskými státy. Doposud Evropská unie vytvořila nové instituce a transferovala, eh, převádla část eh, eh, pravomocí na, ten, na tu evropskou úroveň bankovního dozoru, a což znamená, že se rozšířil ten systém řízení měnové unie. Dokončení bankovní unie to zatím sice nenastalo, ale musí k tomu dojít. Musíme mít eh, jednotný záruční systém, tedy záruk za vklady a to platí i pro oblast pojišťovnictví Bankovní unie, unie tedy ta odpovědnost eh, zajištění vkladu musí být na úrovni EU a to též platí pro ten mechanismus backstop. Kolegové také zmínili ta rizika spojená s kryptoměnami. Ano, toto jsou všechno podmínky proto, abychom analyzovali rizika a abychom posílili důvěru ve finanční systémy celé EU. Děkuji všem za účast, tím končím plenární část zasedání tímto tématem, které se týkalo hospodářské měnové unie. Děkuji, tím jsme skončili, jenom připomínám, budeme pokračovat ve výboru Ekon, kde nás čeká další zasedání za čtvrt hodiny. Bude se to týkat mezinárodního systému zdanění a i cílu ESG ve finančních službách. Děkuji. Uvidíme se snad všichni později.